ale Evropská komise a, stud, a služba eh, pro vnější činnost zkoumá toto opatření Argentiny a rozhoduje se o dalších krocích. Eh, analyzujeme veškeré možné kroky. Děkuji vám, pane předsedo. Was machen wir denn jetzt? Das ist heute dran, ne? Ja. Äh, Uh, co, se, týče zprávy Richarda Howitta, eh, vyslechneme nejprve pana Howitta. Takže teď eh, Teď tady změníme ten eh, původní plán. Vaše přání, paní Baronko je nám rozkazem. Slovo má tady Richard Howitt. Děkuji, pane předsedo naše debata eh, naší eh, výroční zprávy o lidských právech je spožděná, ale eh, zapadá do důležité doby, protože nám umožňuje zamyslet se strategicky o tom, jak by se lidská práva stala ještě větší prioritou Evropské unie pakliže lidská práva skutečně eh, budou prioritou, tak to musí také eh, dokumentovat tato revize. Eh, my požádáme paní baronku Eštonovu, aby jmenovala zvláštního zástupce, který by zajistil, že náš hlas ohledně lidských práv byl ve světě slyšet tak, aby se tato priorita stala rovnocenou dalším tématům v Radě a komisi a my jí předem děkujeme za to, že tento návrh už během našich debat přijala. Také žádáme o eh, ustavení kulatého stolu. Eh, také žádáme, aby organizace pro ochranu lidských práv byly eh, vnímány jako part, skuteční partneři a také žádáme o to, aby financování našich činností v lidských právech neomezovalo tuto naši činnost. Musíme chránit ty, jejich život je ohrožen a proto naše lidskoprávní politika musí být maximálně transparentní tak, abychom ukázali prstem na ty, kteří lidská práva eh, porušují V této zprávě jmenujeme šest evropských eh, zemí, které zatím ještě eh, neuznali Mezinárodní trestní tribunál. A 13 zemí ještě neratifikovalo protokol OSN proti mučení a dokonce i moje vlastní země, Spojené království, eh, ještě neratifikovalo, neratifikovalo eh, Evropskou umluvu o lidských právech. Když jsme jednali o eh, zlepšení obchodních podmínek s Kadáfím jenom čtyři týdny předtím, než jsme na Libě začali házet bomby. Teď eh, vás žádáme o méně za méně. Eh, protože tento nástroj je příliš bezzubý a my žádáme, aby eh, každá země respektovala naše měřítka pro ochranu lidských práv. Já dlouho tvrdím, že eh, ochrana lidských práv je eh, důležitější, než abychom mlčeli ve jménu Evropské jednoty. Proto gratuluji eh, Belgii a Rakousku za to, že se postavili proti výstavbě dalších osad na palestinských územích a také vítáme spolupráce stínových zpravodajů za nevždycky snadných podmínek Eh, bohužel došlo eh, ke sporům eh, v obou výborech na toto téma i na téma ochrany práv žen a obětí, které byly, které byly přepravovány k výslechům ze strany Spojených států. Zvláště se také zabývám otázkou sociálních médií a podnikání a lidských práv Existuje soutěž mezi novými technologie, technologiemi, ale existuje také i mezi eh, médii a těmi, kdo je využívají. Vodafone eh, se musí poučit z toho, že vyhovuje Mubarakovi a eh, také musíme pochválit Google za to, že se postavil proti cenzuře Číně. Já také ve své právě, zprávě později letos budu hovořit o společenské odpovědnosti společností. Potřebujeme mechanismus pro plné respektování lidských práv i v, naš, v našich vlastních hranicích. Musíme učinit konkrétní opatření na důkaz toho, že jsme se poučili ze svých minulých chyb v rámci arabského eh, jara. Toto jsou některé naše hlavní závěry letos a já je tady teď předávám tomuto parlamentu. Děkuji, pane kolego Hawite. A kolego má teď eh, Preda. Eh, Děkuji. Já jsem zpravodajem za výbor DV, navrhovatelem stanoviska a chci poděkovat pana, panu Howitovi a eh, v podstatě on reflektoval veškeré naše připomínky. Eh, tím vlastně my uznáváme, že efektivní eh, začlenění lidských práv je nutné při spolupráci s jinými státy, což je ve smyslu logiky podle Lisabonu. I společný postoj k demokracii a k lidským právům, to je to, co vítáme. Jde o integrovanou strategii lidských práv, která pokrývá celé spektrum našich politik, ale ještě před námi hodně práce, tak aby se stala tato strategie realitou. My si myslíme, že bychom měli to vždycky propojit eh, se stavem lidských práv v dotčené zemi a měli bychom to používat i jako kritéria pro poskytování různých pomocí. A bylo by těžké samozřejmě teď o tom hovořit v době krize, ale je zásadní zvýšit financování na evropský mechanismus podpory demokracii a lidských práv poněvadž toto představuje konkrétní prostředky pro podporu demokracie. Děkuji. Děkuji a nyní za výbor pro práva žen má slovo eh, paní Jiménez Minuta. Prosím. Paní Jiménez. Allora, l'onorevole Jiménez non è in paní Chimeres není přítomná, takže dám slovo místo předsedkyni komise paní Ashton. Prosím. Thank you very much, Madam President. Děkuji, paní uh, předsedající. Od roku 1983, kdy Evropský parlament začal přijímat eh, výroční zprávu a usnesení k lidským zprávům, eh, tato sněmovna vykonala více než jakákoliv evropská instituce v této oblasti. Takže i když eh, se někdy neschodneme eh, ohledně toho, jak nejlépe podporovat ústup lidským právům na globální úrovni, tak eh, máme jednotný cíl. Vidíme svobodnější svět, kde je uctívána důstojnost lidí, ať už pocházejí odkudkoliv. A pro Evropskou unii a zejména pro službu rodičí činnost svět, kde můžeme hrát klíčovou roli při podporu podporu eh, boje lidí za svá práva. Dovolte mi, abych se eh, vyjádřila k hlavním eh, věcem ze zprávy Richarda Howita. Za prvé vám blahopřeji k tomu, že jste dosáhl koncenzu napříč politické spektrum. Pro mě tato zpráva je povinné čtení, stejně jako pro kolegy v komisi a v radě. Už úplně první odstavec zprávy se týká soudržnosti mezi vnitřní a vnější politikou Evropské unie jedno z hlavních, eh, což je jedno z hlavních témat eh, našeho sdělení z prosince. A myslím si, že velice důležitým tématem je to i pro parlament ten týden, protože ve čtvrtek uslyšíte eh, prohlášení Rady a komise k přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. Eh, ta eh, soudržnost možná zní poměrně eh, sukopárně, ale znamená to, že vidíme, jak jsou lidská práva provázaná do všeho, co děláme v Evropě i mimo ní. Znamená to, že chceme zajistit, aby lidé mohli požívat stejná univerzální práva, ať už jsou kdekoliv a žijí kdekoliv. Zpráva zdůrazňuje důležitost odpovědnost a Eh, toho, jak je eh, důležité, abychom eh, budovali tu odpovědnost, kterou už máme. A já bych ráda zareagoval na dvě témata, která souvisejí, pokud jde o soudržnost a odpovědnost. Za prvé je to role žen. Včera jsem se setkala s Michelle Bašeletovou a hovořili jsme o Eh, úloze žen při eh, podpisu té naší eh, úmluvy OSN o ženách a o tom, jak to budeme podporovat v zahraničí. A zejména je tady potom druhé téma, a sice diskriminace proti nevěřícím, včetně křesťanů a nevěřícím Tolerance je eh, jádrem EU a proto potřebujeme posílit eh, svoji politiku v oblasti eh, svobody v náboženství a vyznání, která je takovým silným základem naší svobodné společnosti. My chceme bojovat za co nejširší ratifikaci přijetí a schválení eh, a členství eh, římského statusu. Eh, pokračujeme v tom, zatím jsme podepsali tři bilaterální dohody, včetně v klauzulí ICC, iniciovali další, nebo parafovali další tři a vyjednáme dalších 15. Také do našich akčních plánů politiky sousedství dáváme doložky o ICC. Naše Evropská unie má moc v podporovat lidská práva prostřednictvím eh, svého angažma a eh, toho, že <clears throat> tady může eh, nachládat s různými režimy růžně, různě. Myslím si, že lidská práva v tuto chvíli nebo nebyla nikdy důležitější a nikdy nevedla k více změnám. Pokud se podíváme na to, co se děje na Středním východě, na Severní Africe, tak eh, mladí eh, staří muži a ženy eh, reprezentující společnost nalezli odvahu k tomu, aby protlačovali svá lidská práva. Někteří položili život za svobodu, důstojnost a lepší budoucnost a já bych ráda složila hold jim všem v tuto chvíli. Změny, které oni přinesli, jak pan Howitt řekl, si vyžádali změnu postoje Evropy ke svému provedení proměňujícímu se sousedství a myslím si, že um, my jsme uh, této výzvě uh, dostali. Naše partnerství s našimi uh, sousedy jsou nyní silnější a zdravější díky tomu, že lidská práva a demokracie jsou v jádru nového přístupu. Také naše spolupráce s Radou OSN pro lidská práva podporuje tento vývoj. 19 zasedání, které skončilo 28. března, na přijalo eh, zaseda, eh, tedy eh, mm, přidal usnesení v OSN o EU o Sýrii s rekordními 41 hlasy pro z možných 47. Také naše usnesení k Barmě bylo přijato koncenzuálně a ti, kteří nehlasovali pro, byli marginalizováni a ostrakizováni. Úspěšný panel o e, násilí a diskriminaci na základě sexuální orientace a, e, sexuální a pohlavní identity bylo velice e, silným výsledkem a je to také díky jihoafrickému vedení s Banky Ki-moonem. Paní předsedkyně, je nepřijatelné, že 80 států stále kriminalizuje stejnopohlavní vztahy mezi souhlasícími dospělými a dokonce sedm předpokládá pokládají eh, za toto to, trest smrti. To je neslučitelné s mezinárodním právem lidských práv. Eh, je důležité, že Barba Lochbiller a Laima Andrikien eh, se mohli zúčastnit zasedání Rady pro lidská práva, kde hovořili s šéfy misí v EU a s řadou zástupců mezinárodního společenství. Je to další příklad toho, jak je Evropský parlament vnímán eh, jako ten, kdo eh, se zastává lidských práv ve světě. Eh, mé sdělení z minulého prosince mělo být příspěvkem k průběžné debatě o uvnitř evropských institucí a mezi nimi o komplexnímu přístupu k lidským právům. Nyní tedy je čas zvážit naše návrhy a budu se těšit s vámi na jejich projednání. Jak jsem řekl, na FED 20. března pracujeme na eh, tom, abychom eh, jmenovali zvláštního eh, vyslance pro lidská práva a implementovali naše společné sdělení. Potřebujeme někoho, kdo má silné výsledky v oblasti mezinárodních lidských práv. Zároveň na zasedání gymnišském ministru zahraničí jsme Eh, přijali politickou deklaraci eh, svých eh, cílů. Na základě dalších kroků připravíme iniciativy. A já s radostí potvrzuji, že síť středisek pro lidská práva je prakticky eh, hotová. 116 delegací EU už někoho mají a někdy mají i dva lidi, jak v politické eh, sekci, tak v sekce, eh, sekci spolupráce, kdo se zabývá těmito otázkami. A, a já také spolupracuji s vámi, s poslanci Evropského parlamentu. Eh, přehodnocení politiky EU v oblasti lidských práv eh, bylo poprvé oznámeno eh, zde jmenování zvláštního zástupce také a je tedy přirozené, že lidská práva a demokracie by měla být otázka, která se bude řešit ve spolupráci s vaší sněmovnou a já jsem hm, zajistila, eh, nebo oslovila právě Bakul Lochbiller, abych eh, zajistila co nejmožnější spolupráci. Paní eh, předsedkyně, já skládám poklonu panu Richardu Howitovi za jeho práci a práci Evropského parlamentu v této oblasti, v oblasti lidských práv. Děkuji. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně, Nyní mají slovo řečníci za politické skupiny a začneme za EPP, kdy pohovoří na dvě minuty eh, pan Křip. Děkuji, paní. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Tato výroční zpráva měla být schválena loni v prosinci a my ji vidíme teprve na jaře 2012. Ale i to má svůj důvod, protože ji analyzujeme ve spojitosti s novou evropskou politikou demokratizace lidských práv. To, tím se zabývá výbor i e, paní představitelka Aštanová. Mnohé se událo na poli lidských práv již v roce 2010, ale schválením této zprávy nám nebrání v tom, že jsme neustále e, nadšeni výsledkem arabského jara, které podporuje demokratické procesy. Zdá se, že arabské jaro má synergický účinek, navazuje na ustanovení smlouvy. Vítám obsah zprávy, kterou připravil pan Richard Howitt a chci mu poděkovat za velice dobrou spolupráci jménem EPP. Zvláště chci poukázat na důležitou otázku lidských práv v Bělorusku, zvláště práv lidí, kteří byli odsouzeni. I ti, kteří jsou odsouzeni k smrti, má také, mají také právo na slušné zacházení, jejich rodiny mají také právo na informace o svých příbuzných. Tady se podařil dobrý krok kupředu v Bělorusku. Podařilo se že byli dva političtí vězni osobozeni. Také vítám Eh, politické usnesení, které se týká respektování eh, lidských práv dalších partnerských zemí, jmenovitě Ukrajiny a také zaznamenávám pozitivní přístup k ustavení Evropského fondu pro demokracii, který podpoří demokratické procesy před, během a po transformačním procesu. Tato zpráva odsuzuje pro následování náboženských menšin. Evropská unie nebude eh, ignorovat stále větší eh, prohřešky proti tomu. Ombudsman z Francie a Polska se také eh, aktivně snaží na tomto poli, je to dobrá praxe. Rovněž je třeba také poukázat na společenskou odpovědnost eh, firem v kontextu lidských práv a i obchodních eh, styků EU eh, a zemí sousedství. Děkuji. Grácie. Děkuji. Děkuji za socialisté demokraty. Má slovo paní Kopa. Dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já také chci zde poděkovat panu Hovitovi za eh, velice kompletní zprávu a také i chci poděkovat vysoké představitelce za eh, stanovisko a postoj k lidským právům, protože je to zásadní, abychom vysílali tento signál a abychom i se poučili z vlastních chyb. Eh, po mnoho let členské státy podporovaly různé diktátorské režimy na severu Afriky a to ve jménu stability. A já si myslím, že mm, teď e, víme, že nemůže existovat dlouhodobá stabilita bez dodržování lidských práv a demokracie. A proto chceme skutečně vystupovat důvěryhodně jako Evropská unie a proto musíme skoncovat s těmi postupy dvojího metru mm, e, vůči lidským právům. A každé opatření, které budeme aplikovat, tak vždycky musí být doprovázeno i tím, že budeme prosazovat lidská práva. A doložka o lidských právech v obchodních dohodách, které podepisujeme s jinými zeměmi, to je zásadní předpoklad. A musí být evidentní, že logika více pro více, mo for more, že to můžeme nahradit logikou méně pro méně a spojené <clears throat> národy a další mezinárodní organizace eh, také by měly i přijmout eh, zcela nový eh, mechanismus prosazování lidských práv na mezinárodní úrovni a zde vítáme i ta jmenování na evropských zastoupeních. Jde o to, abychom lépe koordinovali naše společné úsilí na ochranu lidských práv. Zde chci zmínit dvě věci musíme chránit náboženskou svobodu. To je zásadní. Svoboda vyznání. Vůči všem. Nejenom vůči křesťanům, jak někteří zde požadují, ale také ještě dovolte, abych zmínila i e, práva na reprodukční zdraví žen. To je také základní právo žen. Svoboda pro všechny je právem, které je nespochybnitelné, tedy právo nakládat s vlastním tělem. Děkuji. Děkuji. Za ALDE má slovo pan z dvě minuty. Thank you, Madam President. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat panu Havitovi, kolegovi, k vynikající, vynikající zprávu. Já myslím, že Eh, to sladění eh, politické, morální odpovědnosti je těžký úkol. Zpráva poukazuje na otázky, zdali lidská práva jsou životně důležitá pro EU, eh, zdali tedy mají se stát takovým průřezovým prvkem všech našich politik a zdali i to má být tedy mm, jednotný Eh, společný jmenovatel pro celé politické spektrum zde v, e, v Evropském parlamentu. Já myslím, že dochází k flagrantním porušováním lidských práv jako porušování svobody eh, vyznání, svobody projevu, mučení, mm, persekuce mm, homosexuálů a další věci. To já myslím, že něco se vším, s čím my všichni souhlasíme. Ale do, do budoucna. Výzva je v tom, abychom byli schopni identifikovat a bojovat proti těm méně flagrantním porušováním lidských práv, jako selektivní spravedlnost, justice, pan endemická korupce, která zasahuje všechno, nebo eh, nelegitimní eh, Eh, sledování lidí nebo, ne, nebo bez opráv, neoprávněné uzavírání do různých ústavů, psychi, psychiatrických léčeben a podobně. Já si myslím, že tady zpravodaj eh, k tomu přistoupil výborným způsobem a on pokrývá celou tu škálu našich očekávání, toho, na co kdo je citlivý a za to děkuji panu Hawitovi. Grazie. Děkuji. Za zelené má slovo pan Tavares, minuta 30. Muito obrigado. Uh, eh, senhora Ashton, devo confessar que é com... Foi com bastante... Děkuji. Paní baronko, musím přiznat, že jsem byl velice překvapen, když jsem vás slyšel, co říkáte o vyvlastnění akcí Repsolu v Argentině. My jsme také měli velké problémy v Guinea Bissau a zároveň Evropská unie se eh, zabývá, eh, se zabývá eh, obchodováním s drogami z Guinea Bissau. Já jsem překvapen, že paní baronka Eštnová hovoří o Guinea Bissau. To je země, která Eh, už dlouho a zvláště nyní stojí na kraji propasti. Také nezapomínejme, že Evropská unie vyváží nebo vyvážela zbraně do Sýrie přes Kypr, což já pokládám za porušení mezinárodních dohod a tím také přispěla k podrývání lidských práv takže jsem skutečně překvapen, že paní baronka Eštnová e, je ochotná tak dlouho hovořit o Repsolu, když máme hovořit o lidských právech dnes. Lidská práva, základní práva je třeba hájit e, na celém světě a to pan Havit velice dobře popisuje ve své zprávě. Tato zpráva je skvělá a bude pro nás velice užitečným nástrojem v budoucnu. Domnívám se, že ve své zprávě zaujímá široký přístup a já spolupracuji, eh, já podporuji vše, co, se, co ve zprávě stojí, ale nejsem potěšen obsahem projevu paní Baranky Paštnové dnes. Děkuji, pan Šimanský, EKR, dvě minuty. Paní vysoká představitel, paní i tegoroczne sprawozdanie w sprawie praw człowieka na świecie. Pani vysoká představitelko, eh, vážení kolegové, dámy a pánové, my jsme zaznamenali určitý pokrok v porovnání s bývalými dokumenty o lidských právech, zvláště na poli eh, náboženské svobody, které patří k základním právům a svobodám, tak jak je to potvrzeno i v úmluvách OSN a Rady Evropy. I přesto útlak křesťanů je porušováním lidských práv eh, ve světě. Arabské jaro představuje i ohrožení pro křesťany. A my musíme připomenout našim partnerům v tomto regionu, že kdyby se křesťané měli stát obětmi demokratizace eh, této části světa, tak eh, je potřeba se postavit také ke, kriti- ke kritice vyjádřené Anglií a Francii eh, k porušování lidských práv v této části světa. Eh, zpráva by se neměla eh, zabývat takzvaným reprodukčním eh, zdravím, protože to zakládá pole pro potraty a antikoncepci, a to i ve zemích, kde jsou tyto postupy postaveny mimo zákony. To je nad rámec komise, kompetencí komise. Grazie per... Děkuji za EFD má dvě minuty pan Belder. Děkuji, paní předsedající. V nizozemském rozhlase a televizi v minulých dnech byly vidět a slyšet šokující reportáže o únosech a v nuceném obracení na islám křesťanských dívek a žen v Egyptě. Eh, byly tam obrázky eh, vyřezaných křížů do eh, rukou a zápěstí v Egyptianů a v obrázky mučení těch lidí, kteří byli schopni tedy utéct svým mučitelům. Už v roce 2011 jsme se ptali na toto na reakci na porušování lidských práv egyptských křesťanů. Hovořili jsme eh, o důkazech pro eh, tyto únosy eh, a vysoká představitelka stále přislíbila tedy spolupráci a já bych byla velice ráda, kdybyste se toho držela a chtěl bych se dále zeptat. Mohla byste prosím hovořit o faktech Eh, největší eh, evropská, eh, e- egyptská organizace pro lidská práva uvádí, za posledních deset měsíců kolem 1500 křesťanských rodičů nahlásilo únos svých křesťanských dcer. Z 80% nezletilých, nezletilých zatím jenom 10 bylo navráceno. Paní vysoká představitelko, já vidím před očima obrázky v manželského páru, který se se slzami v očích dívá na únos eh, své 15-leté dcery a eh, mm, mm, ta jim říká, pokud chcete, abych se vrátila domů, tak eh, se musím konvertovat nebo obrátit na islám nejdříve. A já si myslím, že je třeba, aby Evropská unie tlačila na eh, egyptské orgány, eh, aby eh, vyšetřovali toto porušování lidských práv křesťanské menšiny v Egyptě. Co od vás, co od vás mohou konkrétně očekávat, paní vysoká představitelko, a budete schopná mi podat nějaké blížší informace? Děkuji. Děkuji. Za GUE paní Verža. Minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve Chci poděkovat eh, našemu zpravodaji, panu Hovitovi. Já nikdy jsem nepracovala v takovém ozduší jako s ním a myslím, nikdy jsem neviděla takového zpravodaje, který by tak se snažil o kompromisy a snažil se sladit nesladitelné. Jeho zpráva je významná, poněvadž znamená velké úsilí eh, zde v Evropském parlamentu a Evropské unie prosazovat více lidská práva. On zdůrazňuje, že je nutné především, aby byly v souladu naše interní a externí politiky v této oblasti a víme velice dobře, že je tady hodně práce. My, když chceme dávat lekce ostatním, tak musíme si nejprve udělat pořádek doma, protože tady často panuje pokrytectví. Také zdůrazňujeme to, že je třeba efektivně aplikovat doložky lidských práv a demokracie, které tam nejsou jenom proto, abychom si uklidnili vlastní svědomí, nesloužili by k ničemu, pokud bychom je systematicky neustále opomíjeli a e, schválně tedy na ně zapomínali v zájmu ekonomické liberální politiky. A takže zde e, paní Eštonová e, především mám na mysli i naši evropskou politiku sousedství. A já bych chtěla i sdělit, jaké máme obavy, pokud jde o vytvoření nadace pro demokracii. Zde je riziko eh, politické manipulace a vměšování se. To by mohlo k tomu vyústit v toto. Děkuji a za nezařazené na minutu 30 pan Klaes. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, není možné eh, Eh, dotknout se eh, všech aspektů této levicové zprávy o lidských právech a tak eh, budu hovořit o věci, která tam není a sice situaci v Jižní Africe a sice vraždění bílých zemědělců. Eh, Jižní Afrika má velké problémy s kriminalitou. Eh, všechny etnické skupiny jsou ohložené eh, kriminalitou, ale tlak na bílé zemědělce je velmi problematický a zasluhuje naši pozornost. Za posledních deset let přišlo o život asi tři tisíce bílých zemědělců a otázka se neřeší. Jedná se o velice madrovou menšinu, o zranitelnou menšinu vzhledem k eh, zeměpisnému eh, rozložení těch eh, lidí, rozpílení těch lidí a tomu, že jejich farmy jsou často odložené, odlehlé, může dokonce americká Human Rights Watch varovat před probíhající genocidou. Genocide Watch, par, pardon. Je zřejmé, že probíhá kampaň proti těmto zemědělcům a Eh, že eh, může dojít i k její další eskalaci. Eh, potom odchází stále více zemědělců z Afriky a situace se začíná podobat situaci v Zimbabve. Já bych chtěl vyzvat paní Ješnovou, aby toto násilí na zemědělcích silně odsoudila a přijala příslušná opatření. Děkuji. Děkuji a nyní mají slovo další řečníci a začneme panem Salafrankou dvě minuty. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, dámy a pánové, zpráva pana Hawita se týká lidských práv, včetně politických práv, sociálních a ekonomických práv. A proto, paní Aštenová, já vám chci konkrétně poděkovat k tomu vašemu prohlášení, které jste přednesla na začátku, které se týká situace s firmou Repsol a vy jste to velice dobře schrnula v krátké době. Je to hrozba pro investice v této zemi a je třeba, aby tato země plnila své závazky a opatření, které jste přijali, e, včetně to, že to bude na e, programu Rady ministrů zahraničí a že pozastavíte konání smíšeného výboru a do té doby prostudujete možná opatření. Teď ke zprávě pana Hojta. To je obecně řečeno přiměřená rozumná zpráva, i když tam jsou určité nevyřešené otázky, jako třeba e, fact-finding mission v Gaze. E, to je e, žádost, kterou my nemůžeme akceptovat jako naše frakce. A potom i je to pozice ke Kolumbii, pane Hovitu. Pane Hovite, to také se nám nelíbí. Náš pozměňovací návrh byl zamítnut ve výboru AFET a v tomto okamžiku, teď, když se má ratifikovat e, smlouva s Kolumbií, tak tato situace pro nás není akceptovatelná. Paní Eštonová, chci zdůraznit ale další zásadní bod naší politiky lidských práv zde v Evropském parlamentu a to je jasný, e, nespochybnitelný závazek a to je jmenování vysokého vyslance nebo zástupce EU pro lidská práva. Evropský parlament se k tomuto vyjádří prostřednictvím usnesení a já bych rád, aby eh, volba jmenování této osoby, aby to bylo objektivní, aby eh, k tomu jmenování došlo skutečně tak, že to bude osoba kompetentní, fundovaná, aby mohla plnit tuto funkci eh, na vysoké úrovni, tak jak se má. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Senišin dvě minuty. Děkuji, pani předsedající. <clears throat> předsedající. Já bych ráda pogratulovala kolegovi Richardovi k tomu, jak dobrou a obšírnou zprávu zpracoval. Bylo by těžké se vyjádřit ke všem aspektům této zprávy, proto jen k některým. Eh, práva žen. Eh, práva žen jsou pošlapávána, ženy jsou eh, obětmi eh, ponižování a násilí. Eh, k evropským prioritám v lidských právech patří i rovnost mužů a žen. Zacházení s ženami jako s druhořadými občany není dostatečně potíráno. Proto bychom měli využívat tento evropský nástroj pro podporu lidských práv a demokracie po celém světě a stavět se pro veškerému násilí na ženách, Eh, fyzickému, mentálnímu, politickému, ekonomickému a dalších forem násilí proti ženám. Práva žen se musí stát prioritním tématem ve vyjednávání se všemi kandidátskými zeměmi musíme tureckým orgánům stále připomínat, eh, kolik násilí se páchá na ženách, jako jsou třeba vraždy ze cti a nucené sňatky. To je významnou překážkou vstupu Turecka do Evropské unie. Je důležité také bojovat proti selektivním potratům a zabíjení eh, narozených děvčátek a eh, eh, musíme podporovat programy na sexuální vzdělávání a reprodukční zdraví. To je také jednou z priorit evropské politiky v oblasti rozvoje. Apeluji na Evropskou komisi a členské státy, aby se tomuto tématu věnovali i v mezinárodních eh, vztazích, zvlášť co se týče boje proti násilí na ženách a na dalších eh, sexuálních menšinách. Děkuji vám. A dále má slovo baronka Ludfordová. Děkuji. Vím, že zpravodaj se staví za eh, harmonogram, eh, který potřebujeme za to, abychom se věnovali také otázkám mučení a unášení vězňů do Evropy ze strany Spojených států, provádění výslechu. My také budeme tlačit všechny členské eh, státy Evropy, aby se Eh, eh, postavili podpisem proti mizení občanů. Eh, Evropská unie hraje prim v boji proti trestu smrti, ale prozatím mě paní baronka neujistila, že financování boje proti boje proti Eh, boje proti eh, obchodu s drogami eh, vlastně nám brání v tom, abychom se více, více zabývali, zabývali i otázkou porušování lidských práv v Iránu. Co se týče omezování, omezování omezování vývozu léku a anestetik. Eh, které jsou potom eh, zneužívány eh, jako prostředek pro výkon popravy, ku příkladu ve Spojených státech. Proti tomu je třeba se postavit. A, a Evrop... Já nemluvím za Francii, ale co se týče Spojeného království, Eh, z Pane království eh, je rozhodnuto bojovat za to, aby Evropská unie eh, k umluvě o ochraně lidských práv přistoupila. Stevenson. To. Děkuji, pan Stevenson, minuta. Děkuji, paní baronko Oštonová. Asi vás nepřekvapí, že já zde mm, musím tedy zmínit Ashraf, kde se tedy 1600 eh, přesunulo, bylo přesunuto do Bagdádu lidí, ale mělo to být pouze na několik dní, ale někteří již tam jsou tři měsíce a vypadá to, jako kdyby byli nuceni tam zůstat ještě mnoho a mnoho měsíců a ten tábor, ve kterém jsou, je nedostačující. Nemůže ubytovat tolik lidí, kteří tam žijí v takových vlastně rozpadlých kontejnerech. Ta infrastruktura je nulová a irácká vláda jim neumožňuje vůbec, aby mohli si to opravit, aby mohli tam třeba i vybudovat e, stany pro postižené osoby, aby mohli i osoby s postižením a staré osoby mohly tam nějak důstojně žít a irácká vláda i umožnila eh, zástupcům iránského ministerstva, aby eh, se tedy eh, usadili poblíž tohoto táboru, což je jasné porušení lidských práv. Tak prosím, musíte tlačit na iráckou vládu a jasně jim říci, že musí akceptovat akceptovat eh, požadavky eh, těchto obyvatel z Ašre. Grazie, la parola noro... Děkuji. A nyní na minutu má slovo pan Faneken. Děkuji, paní předsedající. Eh, tato, prav, tato zpráva se čte i jako takový katalog špatností, ale Výsledkem má být, eh, že ještě více peněz se bude dávat na evropské instituce a tím pádem se zlepší situace v oblasti lidských práv ve světě a já o tom eh, pochybuji. Eh, a vidíme tady spoustu politické korektnosti. Například pokud jde o, té, o situaci náboženských menšin nebo žen v islámských zemích, a potom je tady paradox eh, takzvaného arabského eh, jara, ale eh, úzkostlivě se vyhýbáte tomu, abyste pojmenovali islám jako problém samotný a já si přesto myslím, že tady je jádro toho problému. Odstavec, kde se Evropská unie vyzývá k tomu, aby organizovala hm, podporu eh, v nelegální eh, migrace a eh, v navracení migrantů do země původu, no tak to není dostatečně politicky korektní pro tento parlament. <clears throat> Děkuji. Grazie, la parola no- Děkuji a slovo má pan Brons, minutu. Thank you. I quote the Děkuji. Uh, Spravodaj eh, říká, že aby Evropská unie byla důvěryhodná, musí jednat konzistentně a musí se vyhnout dvojím měřítkům eh, mezi, eh, nebo různým měřítkům ve vnitřní a vnější politice. To znamená, že musí dělat sama to, za co odsuzuje ostatní, nebo nedělat. Belgie a Německo zakazují politické strany, stejně jako tyranie. Tyrany zakazují her, kacířské názory, ale to nekončí v pronásledování Orhana Pamuka v Turecku. Eh, Francie letos eh, schválila takový eh, kacířský zákon a některé evropské země, je, evropské země je mají také. Tyranie uzavírají politické protivníky a podívejte se na politické pronásledování Herta Wilderse. Málem jsme je schválili tady v Evropském parlamentu a zde jsme tady měli komisaře, který hovořil o možnosti zavřít Wildrse za jeho webové stránky. Takže pokud jde o země, které e, šíří lidská práva v zahraničí, tak nejdřív by se měli zamést před vlastním Prahem. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Brok, minuta 30. Frau viceprezidentin, Paní Eštonová, vážení kolegové, nejprve chci poděkovat kolegovi zpravodaji za skvělou práci, za druhé mám problém jak lidská práva skutečně se dají operativně prosazovat a proto bych nerad, eh, abychom zapomínali na to, že co se týče preventivní politice lidských práv, eh, se eh, Eh, ukazuje, že eh, zavíráme oči před tím, že milion křesťanů eh, vlastně stojí před eventuální nutností utéci ze svých zem, zemí. Je tady problém koptských křesťanů v islámském prostředí. Dochází k obrovsky dramatickému vývoji a my musíme eh, aktivně přispět k tomu, eh, aby eh, ten vývoj v tomto regionu nevedl k obrovské migraci. A myslím, že se nesmíme bát říci, že pro následování křesťanů je problematické. Já jsem ale vděčen paní Baronce za to, že ještě nebyla eh, podepsána asociační dohodou, eh, dohoda s Ukrajinou. Eh, I když, i když víme, Víme, že eh, je tam eh, velice, eh, velice drsně zacházeno s bývalou vysokou představitelkou tamní vlády, že je nucena až mučena k tomu, aby ustoupila. Nesmíme zapomínat na naše zásady a zůstat jim věrní. Děkuji. Děkuji. Slovo má na minutu a 30 paní Gomeš. Prohlášení o nové strategii EU a jmenování zvláštního zástupce pro lidská práva v EU, to je něco, na co já chci apelovat, paní Eštonová, abyste i vzali do úvahy obavy našeho parlamentu, tak jak jsou vyjádřeny v této významné zprávě kolegy Hawita, za kterou mu děkuji kolegové z pravé strany, tak eh, by měli přehodnotit eh, hlasování, která se týkají eh, práv žen na reprodukční zdraví, práv homosexuálů a pokud jde i o ta, taj, ta tajná vězení, situaci v Gaze. Já si myslím, že ano, lidská práva musí být eh, základním předpokladem pro naši zahraniční politiku. My jsme se ponaučili z arabského jara a my nemůžeme tedy <clears throat> podporovat diktátorské režimy pod eh, záminkou stability. Vemte si příklad Etiopie a eh, vemte si tedy i <clears throat> ty kteří jsou příjemci naší velké pomoci a e, jak se říká, více za více by se mělo stát méně za méně. To znamená, naše podpora občanské společnosti by měla být inteligentnější a e, měli bychom podporovat všechny aktéry demokratizace i tak, aby naše další rozvojové politiky také vzaly do úvahy úsilí demokratizace všichni vaši spolupracovníci, včetně i naše delegace a šéfové vedoucí těchto delegací, musí podporovat lidská práva ve všech politikách. Naše strategie musí tedy projít testem Evropského parlamentu a občanské společnosti a e, i my mu, musíme e, lidská práva konsultovat s občanskou společností. Já doufám, paní Eštonová a ministři při návštěvách v těchto zemích, kde aktivisté lidských práv eh, jsou pronásledováni, tak já doufám, že vždy vy se s nimi setkáváte a reflektujete jejich obavy. Grazie, la parola all'onorevole. Děkuji a nyní na minutu má slovo pan Koval. Děkuji bardzo, paní předničonce. Děkuji. Moje První poznámka bude asi nejdůležitější. Často hovoříme o e, zemích v přechodném období ekonomických reformách. E, nedávno e, jsem slyšel o paní Timošenkové, o prezidentu Lukašenkovi, o tom, že se tvrdí, že základem pro ochranu lidských práv je reforma soudnictví. O tom by bylo třeba hovořit ve všech zemích, kde bojujeme za to, aby se prosazovala lidská práva. Je důležité hovořit o Evropském fondu pro demokracii, ale než vznikne, eh, měli bychom zajistit, aby nebyl byrokratický. Musíme jednat v Bělorusku, podporovat v severní Afriku, potřebujeme více dynamiky, méně byrokracie. Vyzývám všechny poslance, aby se nebáli říci, že Křesťané jsou zvláště pronásledovanou skupinou. To se musí dostat do zprávy. To je měřítkem naší důvěryhodnosti, jestli jsme eh, schopni eh, jasně a eh, na rovinu popisovat realitu. Děkuji, slovo má pan Provera, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně Lady Ashtonová. Svoboda vyznání je více a více v ohrožení, a to především Eh, jsou to ty četnější případy diskriminace a persekucí křesťanů v subsárské Africe, na Středním východě, nedávno v Nigerii dokonce, nebo v Číně, tedy jeho východní Asii, v Pákistánu, v Severní Koreji. A mm, je jich mnoho těchto zemí. V podstatě tam lidé jsou nuceni k emigrovat eh, a jsou prováděny útoky na kostely, eh, jsou nuceni se vzdát svého vyznání a je to eh, persekuce křesťanů vlastně po celém světě, tedy eh, zde eh, tyto osoby, tyto miliony osob jsou vlastně menšinou ve svých zemích. Svoboda vyznání je základním lidským právem, to víme všichni. Ale pokud Evropská unie, stejně jako mezinárodní lidskoprávní organizace, nebudou efektivní, tak jak jsou, bohužel nejsou, tak mm, pořád ještě tato práva se budou porušovat. Já tady proto opakuji požadavek, který jsme vznesli jindy, a to mít specifickou konkrétní zprávu, která bude velice přesná, bude to výroční zpráva Evropského parlamentu, která bude monitorovat stav eh, svobody vyznání na světě a bude eh, odsuzovat a detekovat porušování tam, kde existují. Paní předsedající, děkuji. A nyní má slovo pan Valesa, minuta 30. Paní předsedající, šanovní państwo. Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych nejprve poděkoval panu Havitovi za jeho zprávu, což je dobrý začátek řešení tohoto obtížného tématu. Zpráva poskytuje vyčerpávající přehled tématu v kontextu evropských politik kontextu boje s globální ekonomickou krizí, vysokou nezaměstnaností a migrací je lehké pozapomínat na základní hodnoty, jako jsou lidská práva. I přesto implementace našich hodnot, která se dostává eh, do rámce této zprávy je nezbytnou podmínkou toho, aby byla dodržována i ve třetích zemích, které spolupracují s Evropskou eh, unii nepřehlížíme ani ekonomické aspekty, ale nemohou vyvažovat eh, prohřešky proti lidským právům a ohrožování jednotlivců i celých komunit a porušováním základních hodnot. To je stále aktuálnější dnes, když vyjednáváme se zeměmi, Eh, které neinterpretují lidská práva eh, stejně jako my, anebo která je vědomně porušují. Pro Evropskou unii asi nebude přijatelné, aby se stala ehm, planetárním policistou, ale máme dobré nástroje, zvláště pro spolupráci s třetími zeměmi. A abychom chránili hodnoty, eh, které všichni vzýváme, to by mělo zůstat naší hlavní prioritou. Děkuji. Děkuji. A teď krok zpět trochu, pane Provero. Akceptujete modrou kartu od paní De Kaiser? Prosím. Já, eh, pane Provero, to není nic zlomyslného, ale když hovoříte o svobodě vyznání, já Eh, zde eh, to eh, chápu, ale vždycky bychom to měli i nazvat svoboda přesvědčení, protože tam, když vy hovoříte, hovoříte o svobodě náboženského vyznání, tak by to měla být svoboda přesvědčení, protože zde já myslím, že to, je, to platí aspoň pro polovinu našeho parlamentu. Já říkám ano, já jsem pro takovouto specifickou zprávu, ale aby se držela naší filozofie, našeho duchovního života. Můj duchovní život je asi trochu jiný, mně jde o přesvědčení, u vás je to něco jiného. A já proto mám pocit, že porušujete moje právo a mně se to nelíbí i to, že třeba někteří vaši kolegové takovým způsobem útočí na islám. Prego. Tak prosím, ano. Ale co si přeji já, je taková zpráva, podrobná zpráva o jakémkoliv porušení práva eh, na eh, své vyznání bez ohledu na eh, náboženství, o které jde. Já tedy ano, takže tady mi nejde o nějakou diskriminační zprávu vůči některým typům náboženství, ne. Byla by to zpráva, která by vyšla z konstatování faktu, a to je, že jsou četnější a četnější útoky vůči křesťanům na světě a pořád a stále, jak, ne, nejenom, že jich je více, ale jsou závažnější, tvrdší ty útoky. A já bych chtěl tedy, aby tento parlament zvážil, e, e, že bude chránit tedy všechna lidská práva, včetně práva na vyznání, protože to je základní právo, protože to vychází z určitého etického imperativu. A tudíž bychom měli jednotně toto právo bránit, protože pak budeme zcela v souladu i s cílem našeho parlamentu. A to v souladu s tím, že náš parlament eh, chrání lidská práva, protože lidská práva to je výdobytek civilizace. A já tedy eh, s vámi jsem i na vaší straně, nejenom na své straně. Uh, un minuto e Děkuji a minuta 30, paní de Kaiser, prosím. Já si s panem Proverou určitě vypiju kávu a budeme pokračovat v diskuzi. A teď seriózněji. Vážněji teď slovo k zprávě Richarda Howita, která podle mě je vynikající a eh, i já bych chtěl ale navázat na dva body. Jedek, jednak to je otázka homosexuálu, a lesbiček a jejich ochrana často mm, se to špatně interpretuje, mně se to nelíbí a paní Ashton, celá zahraniční služba pracovala na tom, abychom i e, prosazovali tato práva, aby i tato práva byla chráněna a tady nás čeká hodně práce. Já bych chtěla, paní Eštonová, abyste opět to, to téma dali na stůl. A další téma, je to ta e, naše slavná nová politika sousedství, to heslo více pro více. Ano, my zcela máme důvěru ve vás a v radu, ale nicméně máme takovou obavu. A to, že tato nová politika sousedství eh, také zůstane slepá a nebude vidět reálný stav eh, v různých zemích, eh, kde máme své zájmy, které jsou třeba našimi spojenci. A proto je třeba se na to podívat operativně. Proto říká Richard, chceme metody, chceme kritéria, chceme mít možnost měřit eh, ty výdobytky lidských práv a demokracie a eh, chceme to mít možnost měřit to více pro více. A eh, tady náš parlament chce věci změnit a určitě toto se projeví i při hlasování o této zprávě. Děkuji a nyní má slovo pan Poslet minuta 30. Paní předsedkyně, paní Eštová má pravdu. Eh, patří eh, k eh, tradičním eh, tématům už od začátku eh, našeho působení v roce 79 věnovat se k lidským eh, právům. Ale obracíme se na komisi a za ní zodpovídáte vy, Feli Eštnová. A proto se dotknu ke konkrétních, konkrétních věcích. Samozřejmě pro následování křesťanů. Máte pravdu, kolegyně De Geyser. Vysla, nemoc, tedy eh, svobodou vyznání, myslíme svobodu i pro eh, muslimy a eh, bezvěrce. Ale Evropa je převážně křesťanský kontinent a musí se zasazovat za ochranu křesťanů po celém světě. Je to naše povinnost tím eh, nezanedbáváme nikoho jiného, ale nemůžu akceptovat, když říkáte, eh, že se musíme eh, snažit o homosexuály, proto bych byl taky, ale křesťany nesmíme zmínit. Křesťané jsou naše konkrétní cílová skupina pro naši politiku v oblasti lidských práv. Za druhé jsem chtěl říci, potřebujeme stejná měřítka pro všechny. Mm, nesmíme kritizovat jenom malé země, ale velké země jako Čínu a Rusko vynechat. Mm, I e, velkým musíme klást stejná e, náročná měřítka, i když e, tady máme velké hospodářské zájmy. A třetí věc, poslední, je rozhodující, aby lidská práva nebyla zneužívána ideologicky. Já jsem pro lidská práva všech lidí a všech skupin ale lidská, ale zneužívat lidská práva k eh, prosazování určitých eh, společenských eh, a politických představ není důstojné pro náš parlament a Mister... Pan poslte, pane poslte, akceptujete modrou kartu? Od pana Bajla. Spoštovaný, prepričan sem, da bo spoštovani kolega posselt lahko odgovoril na kreativno. Eh, vážený pane eh, kolego eh, Poselte, já věřím, že budete schopen kreativně odpovědět naš, na moji otázku. Nemyslíte, že hm, bychom v Evropě byli důvěryhodní, kdybychom se zasazovali o křesťany po celém světě a stejně také věnovali pozornost právům a v důstojnosti dalších náboženských obcí, které e, žijí tady v Evropě a e, na západní polokouli. Je e, spousta případů, kdy zástupci jiných náboženství byli postiženi kvůli svému náboženskému cítění. Děkuji. Paní předsedkyně, dnes tady hovoříme o eh, eh, lidských právech ve světě, čili mimo EU. A tam je opravdu eh, konkrétní problém pro následování křesťanů. Ale samozřejmě my se musíme zasazovat i za muslimy a další náboženství ve světě. A například represe muslimů v Srbsku, v kandidátské zemi, v Eh, do Evropské unie v Sanžaku. Eh, to považuji za nesmírný problém a máme tady spoustu dalších problémů a samozřejmě eh, je důstojnost člověka nedotknutelná, to platí pro kohokoliv bez ohledu na v náboženskou obec nebo vyznání. Děkuji. Pan Kostelo, minuta. Thank you, Madam President. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Já chci poblahopřát zpravodaji Richardu Howittovi. Chci se vyjádřit ke dvěma otázkám v této zprávě. Důležit, důležitosti toho, aby Evropská unie dosáhla eh, prosazování, zabránění, porušování mezinárodní eh, práva, co se týče eh, gázy a obsazování mezinárodních eh, území. A už jsem to řekla v minulosti, že Evropská unie musí demonstrovat jednotnost mezi našimi politickými usneseními a mezi našimi bilaterálními externími eh, činam, eh, činy. A dále otázka identity mužů a žen. Chci podpořit pozměňovací zprávu 7 a 8, která zprávu v tomto směru posilují a chci také, aby se eh, otázka identity, eh, identity eh, vypustila z toho, kde se v listině mluví o právech lidí se změněným pohlavím. pohlavím. To by bylo porušování, absolutní porušování jejich práv. Grazie. Děkuji. Pan Milan Mon, minuta 30. Děkuji paní předsedkyně. Za prvé, paní Eštonová, chci vám poděkovat za vaše slova, eh, pokud jde o eh, vyvlastnění té španělské firmy Recol v Argentině. To je něco proti mezinárodnímu právu, proti principu právní jistoty a já tedy vítám vaši reakci. Děkuji za vaše slova. A teď Hovitová zpráva. Takže ve smyslu smlouvy o Evropské unii tam jasně eh, se hovoří o tom, že lidská práva musí být důležitou součástí zahraniční politiky, protože lidská práva, právní stát jsou v podstatě základní hodnotou Evropské unie a členských států. A také i v dnešním světě mezinárodní společenství jako takové má za to, že lidská práva jsou univerzální a nedělitelná a tudíž jejich obhajoba nemůže eh, eh, narážet na ten starý princip nevměšování. Zítra budeme hlasovat eh, o tomto, což ukáže, jaký význam přičítá parlament lidským právům. A zde i my jsme v našem parlamentu před lety tedy zavedli i v tomto smyslu sacharovou cenu. A i proto i e, chceme mít tu funkci úřad zvláštního zástupce pro lidská práva. Dámy a pánové, lidská práva jsou velice aktuálním tématem. My zde máme tedy my tedy zažíváme revoluční změny, třeba v minulém roce v arabském světě a víme, že eh, eh, důležitým tématem právě těchto revolucí eh, byla důstojnost lidské bytosti, ochrana lidských práv a proto je to důležité téma a proto v našich politikách musíme prosazovat je a nesmíme ohrožovat aspirace lidí na svobodu a na dodržování práv menšin. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo mm, na minutu paní Papadopoulou. Πρόεδρε, στον απόϊχο της Αραβικής Άνοιξης η Ευρωπαϊκή Ένωση... Arabské jaro. Tady se musí Evropská unie do budoucnosti eh, poučit. Nemůžeme měřit eh, dvěma metry, to je pravda a e, ve vnější činnosti e, jde o respektování lidských právů, práv a demokracie v třetích státech, ale nesmíme kvůli tomu zavírat oči, když také uvnitř Evropské unie se vyskytnou země, jako je třeba Kypr, kde se nerespektují lidská práva a musíme dbát na to, aby lidská práva byla respektována i v obchodních e, dohodách s třetími státy. Je třeba přijít se sankcemi, když se postupuje proti menšinám a ženám. A když poslanci, eh, novináři eh, a další jsou v Turecku eh, pro následování. To se musí dostat před Mezinárodní trestní dvůr. Musíme implementovat otázku lidských práv a demokracie. Evropský parlament musí jednat transparentně, aby i v mezinárodních organizacích se všude respektovala lidská práva. Grazie, ci sono. Děkuji. Máme zde několik žádostí eh, do Catch the Eye. Dám slovo všem, ale eh, prosím, respektujte jednu minutu. Ano, moment. Um, onorevole eh, Papadop. Paní Papadopulo, přijímáte modrou kartu? Pan poslat. Ano. Vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedající. Já se chci zeptat kolegyně Papadopoulu, jestli s námi bude pečovat o to, aby kyperské předsednictví, na které už se těšíme, eh, veřejně bude vyžadovat eh, v Turecku dodržování lidských práv a menšin. Parlament mluvil, mluví eh, jasným hlasem a paní Ešnová musí také za radu a komisi jasně mluvit. Doufám, že paní Papadopoulou nám pomůže ve věcech Kypru. Micro.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 guys, Teď už je to v pořádku. Děkuji vám, omlouvám se. Pozice Kypru je jednoznačná. Kypr nemá žádné právo veta proti vstupu Turecka do eh, Evropské unie. Nevze, nevzneslo toto veto, ale je potřeba bránit demokracii a je potřeba, aby přestalo porušování lidských práv na Kypru. A když země, tato země bude dodržovat veškerá lidská práva, tak nemáme žádný problém proti tomu, aby se Turecko stalo uh, stalo eh, členem Evropské unie, ale teď je tedy eh, ten míč na straně Turecka. Děkuji, kačtý a... prego. A jako první má slovo paní Legal. Eh, v posledních letech Evropský parlament se zabývá zprávou o lidských zpráv a ta se stala důležitým prostředkem. Všichni ukazují na tuto zprávu v Evropě i mimo ní. I třetí země se o tuto zprávu zajímají a je tedy důležitý její obsah a i kvalita. Blahopřeji kolegovi. On přišel se skvělou zprávou a je to zpráva, která skutečně přitahuje pozornost eh, i vnějšku. A to, co řekla paní eh, baronka Eštnová, eh, důležitá, důležité jsou činy, nejen slova. A my v tomto období eh, musíme zajistit i finanční prostředky, fondy, o tom se mluvilo, které potom mohou mít konkrétní dopad, pomo- mohou pomoci lidem, jejichž práva byla pošlapávána. Jsem vděčná za zmínku o etnických menšinách a dětech. To jsou menšiny, eh, které trpí nejvíc. Děkuji, paní Matera. Jedna minuta. Paní předsedkyně, milí kolegové, zpráva znamená výroční hodnocení toho, jak evropské politiky propagují a prosazují lidská práva na světě. Já jsem pro kritický přístup, ale zároveň musí být konstruktivní a musí i e, e, poukazovat na to, že se posilují naše politiky e, ve prospěch práv žen, které často jsou takovou slabou menšinou. Nicméně, především na venkově, na světě, Ženy jsou klíčem k ekonomice a jsou hlavním zdrojem i peněz pro rodinu. Proto Evropská unie by měla více spolupracovat s mezinárodními organizacemi, které se zabývají touto problematikou, a to i prostřednictvím politiky financování, která bude dobře cílena, jako je Trust Fund Spojených národů a bude bojovat proti porušování práv a násilí na ženách, diskriminace žen. Nelze tolerovat, protože Často ty důvody jsou kulturní, politické, náboženské a paní Ashton eh, eh, zde, poněvadž je zde, tak bych chtěla na ní apelovat, eh, aby toto propagovala. Děkuji. Pan Silvestris. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Všichni říkáme, jak ta zpráva je krásná, samozřejmě. Všichni zde zdůrazňujeme určitá práva, Eh, která jsou porušována, ať jde o diskriminaci žen, politická práva, eh, homosexuálové, eh, diskriminace podle vyznání. Paní Eštonová, to je Eh, ale je zde určitá kategorie, které nevěnujeme pozornost. Spolu s paní Záborskou, panem Kaziny jsme na to upozornili a to je tedy právo těch nenarozených dětí, které se nenarodí, protože eh, často to těhotenství eh, pro, není, umožně, není je přerušeno, protože ta žena třeba žije v těžké, tíživé eh, ekonomické situaci a tím se Evropa nezabývá a často toto téma je zamítáno zde a měli bychom se jim zabývat a já bych rád, protože již <clears throat> spoustu let, desetiletí my eh, bychom měli, eh, aspoň eh, jsme to zamlčovali, aspoň bychom měli o tom diskutovat, protože to je lidský tvor, který čeká na to, že se dostane na svět a je mu to právo odepřeno. Děkuji. Děkuji, pan Kukan. Děkuji blahopřeji Richardu Havitovi za tvrdou práci a skvělou spolupráci s kolegy s tínovými zpravodaji. Vyústil v dobrou zprávu, kterou máme před sebou. Lidská práva eh, byla eh, už dlouhou dobu prioritou tohoto parlamentu. Všichni jsme se dohodli, že lidská práva a demokracie Eh, stojí v samém středu eh, evropských vnitřních i vnějších politik. Je proto dobře, že výroční zpráva eh, poukazuje na zásadní propojení těchto obou. To, co jsme se poučili v uplynulých letech, ukazuje, že pouze konzistentní přístup k demokratizaci a ochraně lidských práv zajistí Evropské unii Eh, možnost zlepšit svou zahraniční politiku. Evropská unie by měla mít konsolidovaný, eh, konsolidovaný názor na eh, trest smrti. Vyzývám veškeré zainteresované, aby a ty, kteří jsou stavu, aby přinutili země, které stále ještě uplatňují trest smrti, aby s tím přestali, jako je Bělorusko. Děkuji paní Basesku. Děkuji, paní předsedkyně. Tak, abychom efektivně mohli eh, prosazovat lidská práva na celém světě, tak je třeba mít konkrétní akce, aktivity a opatření. Proto podporuji eh, článek 8, eh, který se týká analýzy pokroku. A chci upozornit na situaci osob v těch zónách takzvaných zmrazených konfliktů a práva těchto osob musí být lépe chráněna. Zde já jsem již eh, apelovala na vysokou představitelku, aby Evropská unie vyvinula větší úsilí. Zde především eh, mi jde o Podněstří nebo Zadněstří, tam došlo k novým incidentům eh, na Vod, což je tedy přechod, kontrolní bod. A zde jsou porušována základní práva a mm, základní práva jsou ale porušována i uvnitř EU. Proto bych ráda, abychom i jasně se postavili proti xenofobním e, internetovským stránkám v Belgii a v Nizozemsku. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Tykau. Grazie. Instrumentul european... Děkuji Evropský nástroj mm, pro demokracii lidská práva odráží závazek EU podporovat a propagovat demokracii lidská práva tím, že bude podporovat občanskou společnost a Eh, instituce, které eh, se zabývají lidskými právy. My zde eh, máme tedy mm, nástroj, kde komise navrhuje 1,4 miliard euro použít na tyto účely. A zde chci ale i změnit ten způsob komunikace, co je velice důležité, což je velice důležité pro lidská práva. Musíme chránit nezávislost tisku podporovat novináře také a blogery. Měli bychom usnadnit volný přístup k informacím a ke komunikaci bez cenzury a na internetu. Je třeba se na to podívat i z pohledu pohlaví, to znamená zapojit více ženy do procesu řešení konfliktu. Děkuji, paní Flašiková. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Paní Eštnová, vážení kolegové, chci také poděkovat Richardu Havitovi za skvělou zprávu, kterou předkládá a chci také zdůraznit, že když dnes hovoříme o lidských právech ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti, mimo těch nejzákladnějších, které zde zazněly, musíme v kontextě lidských práv hovořit i o právech sociálních. Sociální práva já osobně vnímám jako práva základní, a budu se snažit, aby byla hluboko zakořeněná ve zprávě o dodržování základních práv, protože jsem zpravodajkou, ale také očekávám, aby co se týče eh, ekonomické a hospodářské krize, když eh, hovoříme o legální i eh, ilegální migraci, která jejíž příčina je často sociální, ekonomická, abychom nezapomínali na ochranu sociálních a ekonomických práv, aby i ta byla zakotvena do této zprávy, ale i do všech politik Evropské unie. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní má slovo pan Weigl. Grazie, signora viceprezidente. Še tako odlično poročilo, kot je poročilo gospoda Hovita, ne more eh, Takováto zpráva, jako skvělá zpráva, jako zpráva eh, pana Hovita, nemůže eh, postihnout všechny problémy porušování lidských práv. Myslím si ale, že je správné Eh, poukázat na jeden typ porušování lidských práv, který probíhá už eh, desítky let a sice na západní Saháře. Eh, bytí v uprchlických táborech je nepřijatelný způsob života. Je třeba na tento problém poukazovat a hledat politické řešení a jedno takové už dlouho čeká na realizaci. Paní Eštová, já bych vás chtěl upozornit na to, že 83% lidí, ze, 83% e, uprchlíků ze západní Sahary e, sedí v marockých vězeních a mm, a tito e, lidé nemají očividně práva na to, aby se sledovali. Hmm, řešení byl přerušen. Runsas vuosi sitten tässä samassa salissa keskustelimme eh, já bych eh, chtěla poznamenat, že eh, nedávno jsme zde hovořili o situaci Ujgurů v Čínsku, v Číně. Vyzvali jsme eh, komisaře Fileho a eh, celou komisi obecně, aby eh, se maximálně snažili o podporu práv lidí v této oblasti Číny. Zazněly zde sliby, ale je důležité, aby komise teď také něco udělala. A, a ráda bych se dověděla, co přesně paní vysoká představitelka udělala k zlepšení situace v této oblasti Zaznamenali jsme nějaký eh, pokrok v oblasti lidských práv těchto eh, lidí, nebo eh, zde zaznívají jenom prázdná slova? Děkuji a slovo má paní Lockbiller. Paní předsedkyně, vážená paní vysoká představitelko, vážení kolegové a kolegyně, projednávání zprávy o lidských právech je příležitost ocenit tento obsáhlý dokument, který doufám od souhlasím velkou většinou tento týden. Chtěla bych hovořit o názorových rozdílech, které máme v tomto parlamentu, pokud jde o eh, eh, řešení eh, jednotlivých problémů v oblasti lidských práv, jako jsou odvlékání do Evropy nebo tajná vězení. Pokud toto nebudeme chtít odhalit a vyjasnit, tak budeme důvěrhodní. Musíme eh, hovořit o spolupráci jednotlivých členských eh, státech, států eh, v této věci a my jsme udělali k tomu komplexní slyšení minulý týden a prosím všechny kolegy, aby, kteří, kteří nejsou rozhodnutí, aby hlasovali pro naše stanovisko, abychom mohli zabránit do budoucna takovýmto typům porušování lidských práv u nás. Děkuji, paní Lunaček. Děkuji, eh, děkuji eh, paní eh, předsedkyně, děkuji i paní Ještnové za to, co už dnes k zprávě eh, řekla. Rád bych také poděkovala kolegovi Howitovi za velice dobrou zprávu. Eh, budu hovořit o jedné věci, eh, kterou jsem ráda, že výbor přijal jako pozměňovací návrh. A sice, že je třeba vytvořit konzultační mechanizmy pro občanskou společnost ještě vedle instrumentů, které máme. Ráda bych se vyjádřila konkrétně k pozměňovacím návrhům, které někteří předložíme znovu zítra. Je to sedmička a osmička, a týká se to práv eh, homosexuálů, eh, lesbiček a transexuálů eh, po celém světě. Jako otevřená lesbička jsem byla svědkem toho, že lidé po celém světě nejsou schopni hovořit o své vlastní sexualitě před vlastní rodinou, před lidmi ze školy, z práce a obecně ve společnosti a mají s tím problém kvůli jejich, kvůli ostatnímu tlaku. A já bych vás ráda chtěla vyzvala, abyste eh, hlasovali pro eh, ty pozměňovací návrhy. Je to základní lidské právo. Evropská eh, charta lidských práv, základních práv jasně ukazuje, že diskriminaci bychom v Evropské unii neměli trpět. Prosím, hlasujte pro toto. Mm, Evropská služba pro vnitřní činnost má svůj balíček nástrojů a snaží se, aby tito lidé mohli žít bez strachu v tomto světě. Prosím, podpořme je. Děkuji. A nyní má slovo paní Miranda. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně eh, tak, jak jasně se vyjádřila paní Ashton k situaci soukromého podniku, eh, který, eh, kterému hrozí znárodnění v Argentině, tak to je něco, co nesmíme ale směšovat se státními zájmy. Ano, to máte pravdu, ale nesmíme ale stejně jasně a vehementně musíme, musíme odsuzovat stav lidských práv 15 eh, Kurdů, kteří nyní drží hladovku zde ve Štrasburku. A pokud jde o eh, západní Saharu, pokud jde třeba o Gazu a okupovaná území, a pokud jde o další a další zóny a situace, eh, tak tam my jako Evropané eh, se musíme chovat odhodlaně, abychom se nemuseli stydět. A já chci poděkovat panu Hovitovi za vynikající zprávu a to je zapojení občanské společnosti a děkuji za ty mechanismy eh, při vyjednávání o obchodních smlouvách, eh, kdy je třeba nejprve předem konzultovat s těmito nevládními organizacemi. A to svobodně. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Ferreira. Evropská unie, která se eh, si troufá poučovat zbytek eh, světa o lidských právech. Lidská práva každý den porušuje v mnoha státech Evropské unie. Eh, lidská práva jako ku příkladu právo na, na bezpečí, vzdělávání eh, zdarma, eh, lékařská péče zdarma. Všechna tato eh, lidská práva jsou ohrožována agresivním paktem MMF a politikou úspor a to se týká Portugalska, ale nejenom Portugalska v EU. Sama Evropská unie, která poučuje o demokracii zbytek světa, právě jasně řekla, co myslí demokracií tím, že Eh, vystupuje proti vůli eh, lidí a eh, ignoruje základní práva a principa, principy demokracie. Jde o to, že lidská práva jsou stále využívána jako jako zástěrka pro intervenci a ve prospěch Evropské unie. My jsme proti tomuto restriktivnímu přístupu, který využívá lidských práv jako nástroje. Děkuji. Děkuji paní Baronka Aštonová, prosím. Děkuji. Vážení eh, poslanci se vyjádřili eh, k celé řadě důležitých otázek, eh, která všechna spadají pod univerzální lidská práva. Je řada otázek, o nichž lze hovořit. Dovolte, abych se vyjádřila k několika z nich. Nejprve chci, jsem velice ráda, že eh, v Bělorusku došlo eh, k propuštění dvou eh, vězňů z vězení, dvou vězňů svědomí. A je to důkazem síly Evropské unie a vidíme, jak je důležité, abychom rozhodně postupovali, což děláme. A také to ukazuje na význam jednoty. Řada poslanců správně poukazuje na význam víry, přesvědčení, možnosti vykonávat eh, svou víru a nebo eh, svůj agnosticismus. Absolutně souhlasím se všemi obavami, které zde byly vyjádřeny, co se týče porušování lidských práv. Eh, my jsme vyčlenili celou kapitolu, která se tohoto týká a bude to tedy správně zpracováno. Eh, řada kolegů se dotkla situace v Egyptě a my samozřejmě neustále bedlivě sledujeme vývoj situace. Myslím, pan Donský hovořil o eh, nenápadném porušování lidských práv a o tom, jak je eh, náročné si povšimnout, eh, povšimnout i eh, méně nápadných projevů porušování lidských práv. Doš, eh, my pracujeme samozřejmě také za zrušení trestu smrti, ale některým lidem se upírá i velice nenápadně jejich možnost se vyjádřit k situaci lidským právům a porušuje se tak jejich právo na slušné zacházení. Eh, já vás chci, pane kolego, eh, upozornit, že eh, moje expoze, co se týče Argentiny, se vůbec netýká této debaty o lidských právech. Já s vámi souhlasím, že ve Gvineji Bissau je situace hrozivá. Já jsem nechtěla to své expoze Argentíně Eh, aby, aby nějak zkrátilo eh, téma lidských práv, ale já zde zítra nebudu, abych o tom mohla hovořit. A já jsem velice silnými slovy eh, odsoudila tamní puč. Ti, kteří jsou uvězněni, musí být okamžitě propuštěni a to jsme také komunikovali do Gvineje Bissau i nadále budeme přímo podporovat tamní lidi a nebudeme podporovat na legitimní vládu. V tom s vámi absolutně souhlasím Nemyslete si, prosím, že je pro mě eh, tato eh, otázka v Argentině prioritou před lidskými právy. Není tomu tak. Souhlasím také eh, s těmi poslanci, kteří chtějí ustavit úřad zvláštního zástupce. Já se zabývám nastavováním tohoto mandátu. Bude to důležitá Eh, úloha a tato osoba musí mít také dobrý vztah s tímto parlamentem a eh, my o tom neustále debatujeme. S velikou radostí jsem vyslechla eh, to, že tolik z vás se dotklo otázky práv žen a toho, jak je důležité i nadále podporovat práva žen, zvláště žen, které žijí Eh, v eh, extrémních podmínkách, eh, ale také podporovat ženy, které se snaží účastnit politického a ekonomického života ve svých zemích. My jednoduše víme, že když se ženy zapojují do života společnosti, že to obohacuje společnost ve všech smyslech ekonomicky, sociálně a politicky. A co se týče nucených sňatků, to je otázka, která se týká řady zemí já, když jsem bojovala za lidské práva, eh, práva eh, ve své zemi, tak jsem také proti tomu eh, bojovala. Je třeba to brát vážně všude. Paní Lepford, já jsem o tom hovořila, že se tím zabýváme a víte, že beru velice vážně otázku trestu smrti všude. Zvláště jsem velice znepokojena těmi sty provedenými rozsudky smrti v Iránu a e, pane kolego, vy e, vedete náš boj v tomto směru a my tlačíme i na ostatní členské státy a potřebuje, aby i poslanci e, Evropského parlamentu mi pomohli v tomto boji. Také samozřejmě chceme podpořit OSN finančně, aby na tom mohlo pracovat. Takže čím, čím více tady se dostane podpory boje v Iránu proti tomuto, tím lépe. Co se týče uh, Afriky, uh, my uh, se budeme věnovat řadě různých témat ochrany lidských práv v Africe. Paní Gomez Eh, mluvila o tom, jak je důležité, aby se, abychom se setkávali s aktivisty, kteří bojují za lidská práva. To dělám v každé zemi, kam jedu, naslouchám jim, eh, jak popisují situaci v terénu, jak vypadá život eh, u nich a co potřebují a plně také podporuji to, aby práva, práva gayů, lesbiček, transexuálů a bisexuálů byla respektována všude a ve všem. Jsou to lidská práva, jsou univerzální. Co se týče naší práce s různými zeměmi, já jsem hovořila o celém spektru angažmá v boji proti izolaci. Chceme zajistit, aby lidská práva byla jedním z indikátorů naší spolupráce s jinými zeměmi. My se často snažíme spolupracovat s lidmi v jiných zemích a snažíme se je podporovat a zároveň se také Eh, snažíme izolovat eh, vlády, které lidi utlačují. Eh, my nechceme opustit lidi, kteří zoufale bojují za svá práva. A někde je to naše angažma efektivnější, někde méně a my se musíme snažit vyvíjet tlak a e, dospět e, k výsledku. A konečně, co se týče benchmarkingu, e, my se teď snažíme vypracovat metodologii, která nám pomůže měřit výkon naší práce, jak už se také o tom zmínilo, zmínila řada poslanců. Akční plán bude Eh, příležitostí eh, k revizi eh, naší práce. Znovu ještě chci poděkovat Richardu Howitovi za skvělou zprávu. Znám jeho osobní přesvědčení a jeho nasazení, s jakým na té zprávě pracoval a děkuji mu za to. Děkuji a nyní má slovo pan Howitt na dvě minuty. Já bych rád poděkoval baronce Ešnové za to, jak Eh, se vyslovila v této debatě a také eh, musím říct, jak se snaží v oblasti odpovědnosti a v, také jak si váží parlamentu v rámci eh, mezi vládní debatě, tedy mezi institucionální dohodě, pardon, také eh, uznávám to, co, eh, čeho bylo dosaženo, pokud jde o trest smrti právě pod jejím vedením v debatě na půdě OSN. Děkuji všem stínovým eh, zpravodajům a rád bych také řekl, že podporuji návrh pana Gripse, aby lidská práva byla začleněna do evropské obchodní politiky. Také děkuji panu Brokovi, paní Matěra a paní Kuken a paní Kao. Ukazují, že můžeme dosáhnout stranického koncenzu eh, o věcech, které se eh, řeší v této zprávě. Pokud je o paní Latford, tak eh, interní zprávy projednávané tímto parlamentem a parlamentním schromážděním Rady Evropy jasně dávají najevo stanovisko Eh, v EU a eh, já opravdu musím říci, eh, že je mi líto, jak se vaše strana stanoví k, staví k politice britské vlády. Já jsem proti dvojím měřítkům lidských právech, máte pravdu a panu Klejsovi bych řekl, Myslím si, že byste měl odsoudit jak bílé, tak černé vraždy v Africe. Pan Salafranka by měl podpořit eh, mm, nejenom vládu zákona v Argentině, ale i v Kolumbii. A také eh, souhlasím s tím, co říkal pan Šimanský, Belter eh, a Posad a další k pronásledování křesťanů. Je důležité říci, že toto nezačlo arabským jarem a doufám, že i se mnou odsoudíte veškeré pronásledování věřících médiích ve všech zemích vždycky. Eh, potom paní de Kaiser a de Kaiser k právu homosexuálu eh, je nesprávné, že homosexualita je klasifikována jako nemoc a doufám, že budete pro pozměňovací návrhy 7 a 8, které jsem předložil eh, Potom pan Tovariš a paní Miranda k právům domorodých kmenů i ty já podporuji. A pokud Eh, pokud eh, paní eh, vysoká představitelka počítá správně, tak je to 28. zpráva v rámci tohoto parlamentu od, od přímých voleb a já bych chtěl poděkovat Eh, kolegům za to, že mě umožnili z mocnice této výsady a být zpravodajem pro oblast lidských práv. Děkuji vám, tímto je eh, rozprava k tomuto bodu ukončena. Hlasovat budeme eh, zítra v 11.30. Další bod na pořadu jednání je prohlášení v místě předsedkyně komise